Jsou to osoby, které mají před sebou výraznou evropskou perspektivu a čekají toto sdělení od nás zítra. Děkuji. Vřelý potlesk. A to je závěr naší rozpravy. Hlasování proběhne zítra, jak bylo naplánováno, a nyní přejdeme k pořadu jednání zpráva od Mara Karase o Bazilej 2 a revize směrnice o kapitálových požadavcích. A nejdříve dám slovo panu Karasovi na čtyři minuty. Bienvenue, monsieur le commissaire. Vítejte, pane komisaři. Prosím, pane Karasi. Pane komisaři, paní předsedající, dámy a pánové, Evropský parlament prostřednictvím této zprávy o Bazileji 3 zaujímá eh, jasný postoj eh, k vyjednávání bazilejského výboru. Reagujeme na otevřené otázky eh, pro Evropu a zároveň předkládáme balíček požadavků komisi. Já mnohokrát děkuji všem stínovým zpravodajům. Ačkoliv ve výboru tato zpráva byla schválena 38 hlasy k nule, je přesto eh, nutné předložit eh, šest pozměňovacích návrhů. Já je předložím jako zpravodaj. Tři pozměňovací návrhy se eh, vztahují na vývoj vyjednávání v bazilejském výboru, takže se snaží věc aktualizovat a další tři se týkají koeficientu zadluženosti a standardů likvidity. Já se domnívám, že není dobré, aby automaticky po roce 2015 koeficient zadluženosti přešel pod první pilíř. Je třeba, aby předtím proběhl proces evaluace. Za druhé, u standardů likvidity existují některé otevřené otázky. Eh, v Bazileji, eh, o kterých se bude muset hovořit. Dámy a pánové, já se trochu divím, těm novým členským státům v bazileském výboru. Zhodnotili proces jako uzavřený, ačkoliv z našeho pohledu neexistuje e, neexistují žádné rovné podmínky mezi evropskou bankovní strukturou a americkou bankovní strukturou. A neexistují také rovné podmínky pro retailové bankovnictví, klasické bankovnictví a investiční bankovnictví. Zároveň nemáme ještě žádnou definici likvidity. Dámy a pánové, samozřejmě krize ukázala, že musíme změnit rámec. Proto je třeba se touto otázkou zabývat a předkládat návrhy. Ale zároveň krize také ukázala, že jsme měli především krizi likvidity, nikoli krizi vlastního kapitálu, ačkoliv potřebujeme vyšší vlastní kapitál. Heslem je zde uh, Lehman. A tam nebyl problém s vlastním kapitálem. Z našeho pohledu máme pět otevřených otázek. Uh, za prvé, neexistuje žádná studie dopadu eh, týkající se dopadu současných čísel, současných um, dojednaných výsledků na hospodářství Evropské unie. Já bych byl rád, aby komise takovou tu studii předložila. Za druhé, nemáme hodnocení uh, dopadů žádných um, těch kumulativních efektů. Jedná se o Bazilej tři o záruky bank, o Eh, daň na transakce a tak dále. Za třetí, neexistuje žádná rovnost mezi USA a EU. Eh, neexistuje žádný soulad, pokud je například o standardy um, um, účetnictví. Za čtvrté, neexistují rovné uh, podmínky pro retailové bankovnictví a investiční bankovnictví. Za páté, pokud jde o koeficient zadluženosti, nemáme dostatečnou definici standardů likvidity, se kterou by souhlasila také Amerika a tak dále. Tyto otázky musí být vyjasněny předtím, než komise předloží jasný návrh. Je nutné, abychom dosáhli výsledku před zasedáním Bazilejského výboru a před zasedáním G20, abychom si podrželi náš vliv. Děkuji. A na ní dám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, paní předsedkyně. Spravodaj, vážné poslankyně poslanci, několik dnů po souhlasu dosaženém v izraelském výboru ukazuje, že je velmi důležité docílit eh, v této věci souhlasu a je vidět, že Evropa si musí zachovat eh, svou úlohu na celosvětové úrovni. Děkuji Otmaru Karasovi i celému výboru Ekon za nasazení a skvělou zprávu. Byste zmínil několik eh, kritických bodů, které budou velmi pečlivě zkoumány, než schválíme naše stanovisko k revizi směrnice o kapitálových požadavcích. Sdílím vaše zjištění, pane Karasi, pokud jde o specifické evropské problémy. Naše bankovní ekonomika v Evropě se nepodobá jiným regionům světa. Je nezbytné hlouběji zkoumat dopad a také třeba se zabývat eh, pravidly mezinárodní soutěže na mezinárodní úrovni. Lepší kapitalizace bank je nezbytným předpokladem proto, aby finanční sektor byl solidnější a stabilnější, ale nebude stačit. Je třeba také, dámy a pánové, vy to víte, vy na tom pracujete, bude třeba přísnějšího dohledu, posíleného řízení a také dohled nad spekulací a kontrola nad řízením krizí a vyřešení tedy veškerých souvisejících otázek. To je naše cestovní mapa. Bylo učiněno mnohé. Díky vám došlo k dohodě o dohledu, zelená kniha o řízení finančních podniků. Komise odvádí svůj díl práce a bude tak činit, aby na konci jara jsme předložili na váš stůl a na stůl rady veškeré návrhy, které jsou od nás očekávány, abychom provedli doporučení G20. A právě v tomto duchu jsem předložil návrhy na řízení o derivátech a o prodej na krátko. A my předneseme nové sdělení o řízení krizí. Pokud je o dnešní rozpravu, já bych se chtěl podělit o tři předměty našeho zájmu s Otmanem Keresem. Pokud jde o uznávají nástroj vydaného kapitálu eh, různých eh, družstevních bank, tedy hovoříme o Tier 1 Capital. Dohoda z Bazileje bere v úvahu specifičnost nekotovaných bank, které sehrávají významnou úlohu pro financování podniků. A mý kolegové spolupracují s experty z členských států, aby definovali příslušné technické modality pro rozpracování těchto nových zásad v legislativě. Za druhé, co se týče pravidel o likviditě a o, o takzvaném liquidity buffer. Komise je si vědomá, že pro Dánsko a Rakousko vážné obavy komise v tomto směru jsou důvodem pro to, že nebylo docíleno, dosaženo dohody. A máme snahu i nadále pracovat s partnery v Bazeli, abychom našli řešení. Mimo jiné, pokud jde o uznávání krytých obligací, covered bonds. Pokud jde o koeficient zadluženosti, nemůžeme se vracet k našim závazkům v G20. V této věci jsme spokojeni dohodou z Bazileje, podle níž koeficient zadluženosti bude patřit do druhého pilíře po určité období, jako to hovořil pan Karas, vzhledem k migraci do pilíře 1. Ta migrace nebude automatická a my také zařadíme revizní ustanovení do našeho námětu, pokud je o revizi CRD 4. Pokud jde o rozpracování dohody z Bazileje v Evropě, Finanční krize otřásla světem a představuje určitá ponaučení. Je třeba vyvodit pravidla pro obecnou obezřetnost pokud je o skupinu guvernérů centrálních bank v Bazileji, tak eh, to doplňuje stávající reformy. A tato dohoda z mého hlediska je dobrou zprávou, je to významný krok pro posílení pravidel hry i celosvětové finanční stability. A nová dohoda z Bazileje přispěje k vytvoření společných pravidel pro bankovní sektor, což je nesmírně důležité. Tato dohoda také umožňuje vyvážné řešení. Podniky dostávají adaptační lhůtu na nové nároky a umožní to postupně zlepšit zdraví bankovního sektoru, aniž bychom ohrozili ekonomický růst. Vážený parlamente, mý kolegové, kterým chci tady poděkovat, se hodně zasadili o dohodu s našimi neevropskými partnery. Přeji si, aby Hlavy státu a předsedové vlád G20 schválili na budoucím summitu v Soulu v listopadu tyto dohody, ale tímto pro nás nekončí. Další fáze bude věnována zásadním reformám bankovního sektoru na úrovni Unie. Stále bereme v úvahu specifičnosti naší Unie, pokud je mezinárodní pravidla a dámy a pánové, směrnice CRD4 neunikne těmto pravidlům. I zde budeme brát v úvahu specifické rysy Evropské unie. A v tomto kontextu přistoupíme zejména k makroekonomické analýze i mikroekonomickému rozboru bazilejské dohody a o tom budete samozřejmě, pane Karasi, kolegové, informováni naše cíle schválit návrh směrnice během prvního čtvrtletí 2011 znamená, že členské státy budou transponovat do 1. ledna 2013, což jim dá dostatečný čas, aby byly v souladu s těmito ustanoveními. Musíme být však realističtí. Tato dohoda z Bazile je významným pokrokem, ale opakuji, je ještě mnoho práce před námi. Budeme pracovat s vámi, s členskými státy v následujících měsících, abychom realizovali jednu z nejdůležitějších reform pokrizového období. A tady chci být úplně jasný. Budeme velmi pozorní, aby naši hlavní partneři, zejména američané, ale nejen Spojené státy, aby, protože naši partneři také budou chtít řádně tuto zásadní reformu aplikovat. A o tom budu hovořit v nejbližší době na návštěvě Spojených států na konci měsíce. Já souhlasím, pane Karasi, s vámi v tom, že je třeba více ještě zapojit Evropský parlament do tohoto procesu. A právě proto se zavazuji vás pravidelně informovat, váš výbor i plénum, o veškerých dalších krocích v bazajském výboru. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, jménem politických skupin. Slovo má pan Gozes za EPP na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Chtěl bych velmi stručně nejdříve vyzdvihnout skvělou práci kolegy Karase. Já jsem patřil k těm, kteří si přáli, abychom předložili zprávu z vlastní iniciativy, než komise předloží příslušné mechanismy pro transpozici bazilejské dohody a mám radost z toho, že práce kolegy Karase za spolupráce stínových zpravodajů umožnila tyto věci rozpracovat. Nebudu to opakovat, ale chci jenom říci, že samozřejmě schvaluji to, co jste přednesl, i vaši rozhodnost, aby tyto předpisy byly efektivními a pragmatickými normami, aby na mezinárodní úrovni nevytvářela narušení konkurence. Pokud je o naše téma, konstatuji, často dochází k velkému rozdílu mezi oficiálními projevy a realitou závazku. A také konstatuji, že některé mimoevropské země, zejména Spojené státy, mají nechválně známou tendenci posuzovat naši práci, přičemž sami neaplikují ustanovení, které by měly respektovat. Pokud je o Bazilej, je zásadní, aby evropské podniky měly stejné zacházení a nebyly poškozovány více než americké podniky. V, v Americe se na málo bank vztahují předpisy podle bazilejských dohod. A já bych si nepřál, aby, do, aby výsledky tedy předpisů, které mají upravovat práci amerických bank, se staly základem pro to, aby se neuplatňovaly veškeré normy, které vydávají různé organizace mimo Spojené státy. Tedy spolehám, pane komisaři, na vaši rozhodnost a na vaši obezřetnost, aby nedošlo k nerovné soutěži pro evropské, francouzské, německé banky a je klíčové, aby se banky vrátily ke své prvotní funkci financovat ekonomický rozvoj. Je třeba zajistit, abychom je příliš nepoškozovali. Děkuji, pane Gozesi. Nyní má slovo pan Bulman na čtyři minuty. Kolegové, kolegyně, na začátku bych chtěl říct jednu věc. Basilejský výbor je výborem chytřejších nebo méně chytrých eh, centrálních bankéřů a orgánů dohledu, ale není to bezchybný výbor. A už vůbec to není výbor, který by znamenal zákon. Zákonodárci jsou zde a to víte i vy, pane komisaři, a my víme, že vy to víte. A zákonodárci si dají pozor na to, co se dostanou na stůl a dají pozor na to, aby to, co se dostane na stůl, dávalo smysl. Samozřejmě chceme, aby předpisy týkající se vlastního kapitálu um, existovaly. A proběhla krize a 20 až 30 um, HDP našeho hospodářství bylo promarněno kvůli bankám. Lidé samozřejmě očekávají, že budeme regulovat banky, aby se takováto krize už nikdy neopakovala. Samozřejmě chceme, abychom měli proticyklická opatření, a která se osvědčila už dlouhá léta ve Španělsku. Musela tam být prosazena proti Ehm, vůli některých, ale přesto eh, přinesla některé plody a posílila bankovní systém. Ale existují některé základní otázky. A já mnohokrát děkuji zpravodaji Karasovi, že tyto základní otázky zahrnul do své zprávy a my tuto zprávu proto můžeme zcela podpořit. Za prvé, ano, skutečně potřebujeme studii dopadu a to komplexní studii dopadu, která jasně poukáže na to, jaké dopady to bude mít na sektor financí, ale také na reálné hospodářství. Musíme se ptát na to, jak eh, to bude dál s možnostmi úvěru pro malé a střední podniky. Dále je třeba, aby zde byla jistota, že dohoda tentokrát, na rozdíl od minulosti, bude aplikována také v jiných svrchovaných územích. To chceme vědět, protože jinak vznikne opět asymetrie, eh, kterou nemůžeme podpořit a kterou nechceme mít. A za třetí, nesmí existovat žádná diskriminace právních forem. Ti, kteří a ty banky, které se osvědčily během krize, to jsou banky především, které se e, snažily podporovat malé a střední podniky. Nebyly to banky, které způsobily e, nadnárodní problémy. A to jsou banky, jejichž postavení musí být posíleno. To zatím ale není v dokumentech, která máme k dispozici, zaručeno. A z tohoto důvodu se musíme zamyslet nad tím, jak tuto věc můžeme prakticky řešit. A samozřejmě kontrola bank je správná ve chvíli, kdy bude aplikována rozumným způsobem. My se musíme zamyslet nad tím, jak by to v budoucnosti mělo vypadat nemůžeme slepě jenom přijímat ta opatření, jak je navrhuje bazilejský výbor. Kapitálové nástroje musí být měřeny podle toho, zda zajišťují kvalitu, a zda umožňují absorpci rizik a ztrát, zda jsou dlouhodobé a flexibilní, tak jak je to napsáno také ve právě, kterou máme před sebou. To je základní východ, východisko. Chceme také eh, omezit koeficient zadluženosti nebo míru zadluženosti. A podle těchto kritérií budeme hodnotit také váš návrh, pane komisaři. Těšíme se na to, že budete spolupracovat s parlamentem. Děkuji a nyní má slovo paní Boulis na dvě minuty. Pane komisaři, když jsme hlasovali o dozoru, tak jsem říkala, že naše legislativa je jako e, švýcarský sír, plná nejrůznějších děr. A potom minulý týden bankéři z celé Evropské unie se začali bavit o Bazileji 3. A všichni hovoří o národních, národních záležitostech, flexibilitě, pravidlech, výjimkách a skutečně tady jsou nejrůznější děsivé výzvy. Chceme harmonizaci, stabilizaci, a naopak se všichni eh, snaží udělat právě v těchto pravidlech díry. Já už toho mám plné zuby. Proč Evropa musí být eh, tím plačícím dítětem Bazilie? Tak to nesmíme vytvářet architekturu dovozu. To nechce zajistit Bazilej 3. V skutečnosti jsou jasné. G20 byla jasná. Bazilej a banky musí Eh, ustát eh, krize, které jsme prožili a kapitál je v těchto dobách eh, zcela zásadní. Nejsem slepá vůči problémům hospodářství. Potřebujeme banky, těším se na makroekonomické hodnocení dopadu nejen Bazileje, ale celé, všech finančních balíčků, které byly zavedeny po krizi. A vy jste Eh, to také slíbil na svém slyšení. Ale co se týče bank, tak eh, nemůžeme ustoupit vašim eh, protestům. Jsou tady nejrůznější tajemství, otázka důvěry, čili žádám, aby Bazilej už nebyl dále prodlužován. Likvidní opatření nejsou plně vyřešená a já doufám, že nejrůznější pravidla, která se týkají státního dluhu a úroků. To se nesmí zhoršovat. Nesmíme opakovat stejná opatření ve všech pravidlech obezřetného řízení. To by nebylo na místě a skutečně se musíme zaměřit na kapitál a na skutečnou ekonomiku. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Lamberts. Bazilej 3 musí být pracovním základem. Nemůže být maximálním rozsahem, který si stanoví Evropská unie. Ti, kteří tvrdí pozor, pokud budete dál než Bazilej, pozor na konkurenceschopnost našich bank na světové scéně, odpovídám, že naším zájmem musí být především životaschopnost naší ekonomiky. A pokud to znamená přísnější pravidla, soubíjet. Připomínám, že pokud je o level playing field, to tak často říkáme, eh, Spojené státy si dělají, co chtějí, když mohou. A já bych si nepřál, aby Evropa čekala na koncenzus, který se nikdy nedostaví. Druhá poznámka. Každé přechodné období musí být omezeno v čase a já připom- připomenu, že 8 let pro nás je příliš a to se neplánovalo. Je to doplněno přísnými podmínkami, pokud je rozdělování zisku, promiňte, dividend a prémií. Ano, pro nás by bylo nedůstojné a nepřijatelné, aby banky na jedné straně neustále se dožadovaly nových kapitálových rezerv, přičemž manažéři a akcionáři se, be, se beze všeho obsluhují. V pokladně banky, které si stěžují, že nebude možné mít takové marže jako ve zlatém době, těm říkám, že všechny podniky v maloobchodě, v průmyslu, v reálné ekonomice se musí spokojit s čistými maržemi 2 až 5 A na tom není nic ostudného. Bude třeba, aby oslava jednou skončila. Děkuji. Děkuji, pan Lamberci, a nyní má slovo paní Vicky Ford na dvě minuty. Děkuji. Ekonomická krize ještě neskončila a potřebujeme půjčky pro naše hospodářství. Ale minulý týden jsme viděli v Irsku, že eh, naopak chtějí, aby je vykoupili jejich daňoví poplatníci. Ale nesmíme to dovolit. Eh, potřebujeme banky, které jsou připraveny přijímat riziko, ale potřebují také mít kapitál, likviditu aby měli dostatečné prostředky, když eh, ta rizika nevyjdou. Je to velice složitá práce. Chtěla bych poděkovat panu Karasovi. Je to pouze část celé mozaiky. Potřebujeme také celý mechanismus řešení těchto problémů. Celá řada pozměňovacích návrhů poukazuje na to, že poslanci se chtějí podívat na detaily, na hodnocení dopadu a musíme se podívat také na otázku jistin a derivátů. Ale v první řadě Hodnocení dopadu bylo učiněno pro Bazily, ale je tady velká, eh, velké utajení všech výsledků, takže musíme především tyto výsledky použít a vědět, jaké jsou. Potřebujeme také národní dohodu, potřebujeme, aby byly globálně aplikovány, nejen eh, na Wall Street nebo v Evropské unii, ale naprosto všude. Je tady celá řada eh, míst, například doložka 22, 40, nebo 43, to je další opatření. Měli bychom se podívat na to, aby si menší banky vzájemně pomáhaly, aby se podporovaly. To dělají, ale moje interpretace angličtiny je taková, že by to mohlo eh, jaksi eh, vyprázdnit to, co bychom chtěli dosáhnout. Dále musíme se zaměřit na koeficient zadluženosti, nesmíme zavírat oči musíme mít dobré lokální praktiky, měli bychom možnit, aby dále pokračovala, ale podívejme se na to veřejně a nedávejme nějaké výjimky zadními vrátky, protože zdá se, že tady se potom podloudně budou eh, prosazovat eh, špatné praktiky a ne ty dobré. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Maslou paní Luin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji Otmaru Karasovi za vynikající práci. A já ho bez zbytku podporuji v jeho přístupu k této složité problematice. Přesto mi záleží na tom, abych potrhla v rámci dvou minut jednu otázku, která byla ve zprávě zmíněna, ale která si zaslouží, abychom se o ní zastavili Jde o otázku fan briefe v Němčině, záručních listů, pokud jde o normy upravující likviditu. Nový režim, který chceme definovat, by měl více uznávat jejich specifičnost, tedy fan briefe, jsou používány pro dlouhodobé financování, pro investování do ekonomiky v širokém slova smyslu. A současný návrh bazilejského výboru, který se jich týká, by měl negativní dopad a nepřiměřený dopad na evropskou ekonomiku ve srovnání s jinými ekonomickými regiony, jako jsou například Spojené státy Vítám skutečnost, že dohoda z 26. července uznává fanvíře jako vysoce likvidní aktiva pro výpočet koeficientu krytí likvidity, ale vyzývám komisi i bazilejský výbor, aby tomuto nástroji přikládali větší míru uznání aby bylo možné diverzifikovat aktiva, která je možno volit a na, zamezit narušení trhu. Tento málo riskantní finanční nástroj by měl mít příznivý kontakt pro svůj rozvoj. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má paní Podimata na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že tato rozprava o dohodě v Bazileji je věc, kterou nám diktuje nedávná krize. Krize, která ukázala skutečnou slabost regulace finančních systémů. A dnes je vidět, že třeba zpřísnit pravidla jak pro kapitál, tak pro dohled finančních institucí. A v tomto vzduší bazilejský výbor dospěl k dohodě, která obsahuje určité zásadní principy, určité změny pravidel pro kapitál, abychom zajistili pevnost celého systému. Pokud je o konkretizaci systému v Evropě, zpráva pana Karase zmiňuje klíčové body, které bude třeba vzít v úvahu, jako je specifičnost evropského trhu, kde 80 půjček je záležitostí speciálních úvěrových institucí. Je třeba zajistit vyšší účast Evropského parlamentu do bazilejského procesu. A je třeba také zahrnout veškeré eurobondy do aktiv, ať už je jejich eh, vyhodnocení jakékoliv. Také bych chtěla připomenout, že tato nová opatření v oblasti kapitálových požadavků i nadále jsou nedostatečné. Musíme se zblížit v oblasti dohledu. Komise již podnikla velmi významné kroky Eh, schválila novou, nový systém bankovního dohledu a dohledu na finanční metody, ale je třeba, aby došlo i k větší koordinaci, aby šlo i o prevenci. Ale musíme jít ještě dále, musíme pomýšlet na další fáze, na další etapy, musíme vytvořit takový eh, rámec dohledu pro ty subjekty, které fungují nekontrolovaně, jako jsou ratingové agentury, různé instituce pro alternativní investice. A tady bychom měli dospět k pravidlům, k pravidlům pro oblasti, které trpí nedostatečnou průhledností. Je důležité také sledovat otázku prodeje na krátko. Hovořili jste o soulu a G20. Bude potřeba posílit naši snahu, abychom vytvořili prostor, který bude jednat o dani z finančních transakcí. Nesmíme trestat banky, ale hlavně spekulaci. A musíme vyslat signál občanů Unie, kteří platí za krizi, mělo by dojít k lepšímu sdílení břemene. Nyní má slovo pan Klinc na jednu minutu. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, když banky budou mít eh, více kapitálu a potom budou mít větší eh, schopnost nést ztráty, čelit ztrátám. Bazilejský výbor eh, má něco takového za cíl, ale bohužel ještě nevyřešil problém systémově důležitých bank. Já vítám návrh od Mara Kalase, pokud jde o požadavky na vlastní kapitál. Banky, které jsou velké a které v případě zhroucení by musely být zachráněny daňovými poplatníky, musí mít odpovídající mm, kapitál. dalším důležitý, další důležitou otázkou je koeficient zadluženosti. Je ovšem důležité, aby nedošlo k narušování hospodářské soutěže a proto je třeba tuto věc řešit citlivě. Je nutné, aby tyto návrhy byly ale implementovány zcela globálně. Není možné, aby USA ehm, podporovaly vyjednávání Bazilejského výboru, ale poté neimplementovali jeho rozhodnutí. Ehm, pokud se tak nestane, nedosáhneme cíle. Děkuji. Nyní pan Nitras na dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě Eh, bych chtěl říct, že jsem nesmírně potěšen, že Evropský parlament připravil zprávu z vlastního podnětu. Tím bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Během posledních deseti let jsme byli svědky nevýdaného vývoje nových finančních nástrojů a tyto nástroje rozhodují o povaze současných finančních trhů. Takže co se týče dohledu, musíme mít velice jasné, spolehlivé znalosti o tom, co se konkrétně na finančních trzích děje. Finanční nástroje se staly nicméně natolik složité, že je nemožné pro pracovníky dozoru, kontrolovat tyto nástroje. Musíme také pamatovat na globalizaci finančních trhů a dohled je v tuto chvíli nedostatečně neučený. Růst finančních institucí znamená, že dohled je také čím dál tím obtížnější. Čili vzniká velký nedostatek o celkovém přehledu finančního sektoru ve všech jeho dimenzích. Musíme se tedy zaměřit na bezpečnost finančních e, systémů a stávající bazilejská dohoda se zaměřuje především na otázku kapitálu. Jsem velice potěšen, že likvidita a proticyklické otázky eh, jsou řešeny v tomto textu. To bychom měli velice přivítat. Je tady také nízká účinnost kapitálu, také řešíme koeficient zadluženosti, dále otázku standardizace, míry eh, kapitálu. To je velice pozitivní vývoj, protože ten nám umožní zachránit banky. Děkuji mnohokrát. A nyní je eh, pan Ludvingson. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. V celé řadě ohledů, eh, když pracujeme se směrnicí o kapitálových požadavcích, tak děláme pokrok. Bazilej 3 je skutečnou podmínkou pro to, abychom mohli opět zavést bezpečnost v daném sektoru. Chceme mít eh, dobrou rovnováhu. Nicméně bych se chtěla zaměřit na tři prvky, kde bychom měli být asi jasnější. V první řadě první je pochopitelně jasné, že nesmíme vyvinout příliš velký tlak na banky. A implementační období nesmí být ehm, v tak krátkém časovém horizontu. Nicméně nesmíme postupovat pomalu. Naším cílem by mělo být, aby banky měly dostatek stability, aby byly schopny eh, řešit a čelit dalšímu poklesu hospodářského rozvoje. Když se ale podíváme na rok 2018, tak mám pocit, že řada bank by do té doby ani nepřežila. Musíme se tedy zaměřit na samotnou implementaci. Musíme úzce spolupracovat nejen s USA, ale i s dalšími hráči. A naší ambicí by mělo být, aby celý eh, mezinárodní bankovní sektor byl stabilizován, nejen určité části. Někde máme slabou, slabá nařízení, někdy máme pomalé uplatňování pravidel, což by mohlo vyvolat nová rizika, mohlo by zpomalit celý postup. Dále, pravidelné zátěžové zkoušky by měly zajistit, aby byl bankovní sektor i dál eh, stabilní, čili to je otázka nejen kapitálových požadavků, ale také otázka standardů. Musíme si stanovit jasné standardy, které eh, se mohou zvyšovat. Krize eh, je důkazem toho, že věci se mohou odhrávat velice rychle a je důležité, abychom pečlivě sledovali další vývoj. Děkuji. Děkuji. Nyní má na jednu minutu slovo pan Schmidt. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, tato nová pravidla v rámci Bazileje mají být rámcem pro udržitelný růst a stabilitu, ale krize nám ukázala, že banky by měly mít lepší přístup k kapitálu. Tato pravidla by měla umožnit, aby banky mohly mít riziko, ale v rámci určitého rámce. Koeficient zadluženosti musí zajistit, abychom netrestali bezrizikové aktivity nebo aktivity s nízkým rizikem. Jsme svědky toho, že retailové banky, které nejsou které nejsou vystaveny velkým rizikům, eh, jsou ohroženy. Některé kroky eh, bazilejského výboru jsou dobré, ale kumulativní efekt může bránit hospodářskému růstu. Eh, komisař musí předložit hodnocení dopadu na hospodářství v Evropě a na bankovní sektor v Evropě. Nevíme, co se stane, když budou aplikována tato nová pravidla. Nová pravidla nejsou vždy správnou otázkou. Je třeba, aby eh, dobré nebylo nepřítelem nejlepšího. A děkuji. Nyní má na dvě minuty slovo pan Kancian. Grazie, presidente. Monsieur Kancian, micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit... Euh... Si vous changiez de micro, vous parlez d'une autre place, parce qu'il y a un petit bruit désagréable. Můžete se posadit jinam nebo hovořit z jiného místa, protože je to určitý technický problém. Už mě slyšíte? Už vás to přeslyšíme. Paní předsedající, pane komisaři, mnohokrát děkuji panu Karasovi, odvedl velice dobrou práci. Já se domnívám, že jsme bezmocně pozorovali tuto hospodářskou a finanční krizi během posledních dvou let a mohlo by to být ještě horší. Evropská unie dnes je ve vedoucí roli a vy, pane komisaře, se snažíte provést revoluci, dosáhnout stability a kontroly. Během poslední plenárky jste získal podporu pro zaručení ekonomické bezpečnosti v Evropě. Byly předloženy návrhy upravující eh, deriváty, eh, nahý krátký prodej, eh, stejně tak jako otázky týkající se daně z transakcí. Ale komisaři je třeba, abychom nepřecházeli z jednoho extrému do druhého. To se často stává v případě pravidel, která by mohla omezit hospodářský růst. Já se domnívám, že byrokracie jsou problematické. To, co potřebujeme, je stabilita. To je pravda, ale zároveň potřebujeme růst, růst, růst. To je to, co řekl předseda Barroso zde v tomto parlamentu. Bazilej 3 znamená, že jsme se vydali směrem, který vyžaduje, aby každý převzal odpovědnost, ale zároveň musíme zajistit hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost, rovná pravidla pro všechny a musíme zajistit pozornost pro malé a střední podniky a rovněž úvěrové instituce, protože eh, ty jsou zcela zásadní pro naši ekonomiku. Mám tu jednu žádost o slovo, je to pan Kelly na jednu minutu. Já se domnívám, že každý souhlasí s tím, že musíme posílit dohled nad bankovním systémem. Děkuji panu Karasovi. Jsme si vědomi toho, že podle návrhu bazilejského výboru nemáme rovné příležitosti pro všechny. A když nemáme rovná pravidla pro všechny, existuje zde nebezpečí, že si vstřelíme vlastní branku. Je třeba zdůraznit, že USA a Evropa hovoří o e, něčem jiném. Evropa Amerika spoléhá na kapitálové trhy, Evropa spoléhá především na spolehlivost bankovního sektoru. Byli jsme toho svědky také v Irsku, kde banky nebyly už schopny eh, poskytovat úvěry malým a středním podnikům a tak malé a střední podniky nemohou dále fungovat, protože nemají dostatek eh, likvidity. A daňoví poplatníci museli zachránit banky a museli eh, rovněž financovat balíčky eh, na eh, záchranu eh, propuštěných pracovníků a tak dále. Je třeba, abychom udělali další kroky pro to, aby se situace vyrovnala. Mě potěšilo to, co říkal komisař. Řekl, že se bude snažit nalézt rovnováhu, vytvořit rovná pravidla pro všechny a poté budeme střílet branky ostatním, nikoli sobě samým. Děkujeme panu Kelimu. Nyní má slovo pan Barnier, aby odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem řečníkům za pozbuzení, návrhy, náměty, které jsme si s celým týmem poznamenali. Pan Gozes jako první hovořil, tak jak učinil i pan Schmidt, pan Klinc a další, a právě pan Kelly před chvilkou, hovořili o nasměrování. Budeme dbát na tři dimenze. Budu dávat dobrý pozor. Je třeba, aby bazilejská opatření měla správnou dimenzi. A já využuji přechodná období co nejinteligentněji a vy k tomu také sami přispějete. Pokud jde o druhou dimenzi, Podobně jako u všech dalších opatření, která chceme uplatňovat v rámci programu G20 pro prevenci a zvládání krizí. A třetí záležitost, o tom hovořil pan Kelly, týká se to Spojených států. Já dobře vím, pane Kelly, že evropský bankovní sektor financuje mnohem více ekonomiku, než tomu je ve Spojených státech. A třetí dimenze bude právě ta transatlantická dimenze. My budeme dbát toho, a já to říkám panu Lambertsovi, aniž bychom čekali. Já to říkám, pane Lamberci, prosím, já vás vidím. Aniž bychom čekali na Spojené státy. Já se vrátím do Spojených států, abych se Timem Geithnerem a všemi ostatními bychom zjistili, my nechceme vlastně závodit v tom, kdo bude pomalejší. My si přejeme ty věci skutečně uplatňovat. Bazilej 3 a další témata, která jsou citlivá. A mohlo by se to stát předmětem sporu. Jde o účetní normy. Aniž bychom byli naivní, nechceme také předkládat eh, Spojeným státům, že mají dopředu špatné úmysly. Tedy děkuji za, za zmínku o dimenzi našich opatření. Finanční nestabilita je největším nepřítelem hospodářského růstu a musíme nastavit tedy podmínky pro finanční stabilitu. A pokud je o jednání s Čínou, tak chceme nastavit i měnovou stabilitu. Pane Bulmane, já jsem slyšel povzbuzení, abychom prováděli uh, kvalitní mikro i makroekonomické studie. Budeme inteligentně využívat přechodných období, která by neměla být nekonečná. Pane Bulmane, správně jste řekl, že zákony přijdou odtud. Ano, ze strany rady a odtud. Ty zákony nepřijdou z Bazileje, ale zákonodárce v Evropě sídlí zde a právě z tohoto důvodu připravíme záměr CRD4, kde budeme potřebovat eh, vaše schválení a ještě předtím příslušnou rozpravu a návrhy. Paní Bowles, máte pravdu, když eh, říkáte, že, to, že nemůžeme se chovat, jako by šlo o business as usual. Ano, někdo má krátkou paměť a zapomíná na to, že krize skončila a mohlo by všechno přijít zpátky ale nebude to business as usual, nebudeme předstírat reformy. A paní předsedající, já doplňuji, že nejlepší kapitalizace u Bazileje podle CRD4 to není jediný nástroj, jediná odpověď. Je tu ještě celá řada dalších odpovědí, o kterých jsem hovořil v prvním vystoupení. Zvládání krizí, řízení krizí, krizový management a také zpráva hedge fondů a soukromý kapitál, to, co děláme u derivátů, u, u prodeje na krátko. Pan Livingston hovořil o zátěžových testech, ty musíme provádět pravidelně. To je tedy, to jsou věci, o kterých přemýšlíme, pane Lamberci. Jedna věc, hovořil jste o rozdělování dividend v bankách, které neaplikují příslušné kroky v oblasti kapitalizace. To je právě ten nárazník, to je ten polštář, Capital Conservation Buffer, který předpokládá, že se nebudou rozdělovat dividendy, pokud kapitálové požadavky nejsou splněny. To jsou tedy kroky, které zapracujeme do návrhu legislativy. Paní Ford řeknu, že musíme chránit daňové poplatníky a proto budete také sledovat návrhy paní Ford, které předložíme v oblasti prevence krizí. Dojde k vytvoření určitého fondu, aby banky platily za banky a aby to nehradili daňoví poplatníci. Paní Luling, vy jste se konkrétně zeptala, ano, my jsme v bazilejských jednáních docílili, aby polštář likvidity mohl být vytvářen až do výše 40 těmi fanbriefe, o kterých jste hovořila. Ano, a to je kvalitní výsledek. My jsme pro diverzifikaci likvidních aktiv. Pan Klinz hovořil o otázce too big to fail. Ano, já odpovím, že tato věc byla zmíněna ve Spojených státech, že nemůžeme to zdvojovat. Bankovní systém není stejný ve své struktuře a ve svém příspěvku ekonomice jako evropský bankovní systém, ale pane Klinci, to není vyřešeno na celosvětové úrovni ani v rámci G20 a Financial Stability Boardu. A musíme dbát toho, aby daňoví poplatníci byli tedy skutečně chráněni. Pane Nitrasi, pokud jde o složité finanční nástroje, potřebujeme posílený dohled a proto ESMA, nový Evropský úřad, bude sehrávat klíčovou úlohu, zejména díky Evropskému parlamentu, abychom zakázali některé toxické produkty. A uvidíte, že v následující době upevníme úlohu ESMY. A paní Podimata řeknu, že pokud o ratingové agentury, i zde budeme jednat, dojde k takzvané třetí fázi to, co jsme udělali s vámi, prozatím není dostatečné a já se zabývám právě třetí fázi regulace ratingových agentur, aby došlo k diverzifikaci trhu ratingových agentur, které, který je soustředěn do příliš málo rukou. My jsme položili otázku v pátek na Ecofinu, paní Bols tam u toho byla a já připravím konzultaci, abychom posílili tuto regulaci. Tolik mohu říci pan Schmidt hovořil o kumulativních dopadech. Já hovořím o těch třech dimenzích. Děkuji, pane komisaři. Pane zpravodaji, co si o tom všem myslíte? Bude to mít poslední slovo? Dámy a pánové, já se domnívám, že ta diskuse byla pro nás všechny jasná, zřetelná, kompetentní, plná odpovědnosti. Myslím si, že jsme vyslali jasný signál. Pane komisaři, chtěl bych poděkovat vám i ostatním účastníkům diskuse. My nespochybňujeme proces, ale tento proces není dokončen. A položili jsme prst do rány. Jedná se o rány, které byly způsobeny nejrůznějšími eh, bankami eh, v Evropě i ve Spojených státech. Musíme říct jednu věc jasně ještě nezačal legislativní proces, ale bazilejský proces předchází našemu rozhodování a předučuje naše rozhodování. A my bychom původně nemohli sami převzít iniciativu. Museli jsme zohodlodnit bazilejský proces. a mají být vytvořeny nové globální systémy. Je třeba, aby byly parlamentizovány, demokratizovány a my musíme být zapojeni odpovídajícím způsobem do procesu a ne být postaveni před hotovou věc. A potřebujeme souvislost mezi Bazilejí 3 a zajištěním investicí. Potřebujeme souvislost mezi naším rozhodováním a také mezi globálním rozhodováním. Potřebujeme jasnou definici standardů likvidity. Máme zde eh, problém. Američané mají eh, totiž eh, problémy s prosazováním standardů likvidity a už teď se snaží zavádět nějaká dodatková kritéria. Naší devizou ale musí být buď vnější ratingy jako základ pro hodnocení nebo alternativní kritéria, jako je například cenová stabilita. Ale v žádném případě není možné, aby obojí bylo, fungovalo pro Evropu a jenom jedno pro Spojené státy. Musíme být opatrní. A prosím vás, pane komisaři, musíme dát pozor na to, aby komise skutečně provedla hodnocení dopadu a aby tato studie byla předložena národním parlamentům a Evropskému parlamentu. Je třeba mít základ, jasný základ pro to, co zde děláme. Je nutné, abychom měli odpovídající informace a nesmíme zapomínat na národní parlamenty a Evropský parlament. E, Evropský parlament musí být zahrnut do komunikačního procesu, stejně tak, jako tomu je u národních parlamentů. Rozprava je tedy u konce, budeme hlasovat zítra o této zprávě a přejdeme k dalšímu tématu. Není prohlášení komise o